We start the meeting with... Dámy a pánové, začneme dnešní schůzi, začneme přijetím pořadu jednání. Návrh pořadu jednání bude schválen s následujícími změnami. Bod 8. Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. O tom budeme hlasovat před bodem 4. Bod 4 je návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnicích kterou se mění směrnice a tak dále. Bot. takže to je první změna. Další změna, <clears throat> nebo to je. To the inter... Paní předsedkyně se ptá, zda mají všichni tlumočení do sluchátek. Funguje to všechno? Němčina také. Asi tam byl nějaký technický problém s kabinou. Z Němec, německá kabina má nějaký technický problém, vypíná se mikrofon. Asi chvilku počkáme, než se to vyřeší. Do we know if the, the German... Now it works. Now it works, okay, thank you. Tak už to funguje. Výborně. Bod 2 pořadu jednání. Sdělení předsedy, sdělení předsedkyně. Takže to bylo. Eh, co se týče jazykového režimu, máme k dispozici všechny jazyky, kromě finštiny, chorvačtiny a malčtiny. Druhé sdělení předsedkyně. Chtěla jsem vás informovat, že sekretariát, který pracuje v jedné budově Eh, bude mít určité pracovní překážky na pracovišti. Jde o to, že jejich kanceláře se mezi 2. dubnem a 12. dubnem budou upravovat. Bude takže eh, příslušní pracovníci budou během těch deseti dní pracovat částečně z domova a částečně z nějakých eh, speciálních kanceláří vyčleněných na tuto dobu a budou ale pravidelně kontrolovat svou e-mailovou poštu i v tuto dobu. Dále bod 3 na pořadu jednání společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem a dávám slovo zpravodajce, kterou je paní Jutta Steinruck. Prosím, máte slovo. Děkuji, se, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Navrhuji našemu výboru, aby vrátil návrh směrnice zpět, protože podle mě je to nové předložení návrhu Eh, směrnice Evropské soukromé společnosti, kterou tehdy parlament kritizoval a komise ji pak stáhla. Staré problémy i nadále přetrvávají. Eh, ten návrh podporuje vytváření švart systému, firm, které mají pouze nějakou fiktivní, nějakou <clears throat> poštovní schránku, jinak ne, neexistují. Ale jinak v zásadě si myslím, že myšlenka, že chceme podpořit vytváření a ulehčit vytváření nových podniků, zejména malých a středně velkých, ta je dobrá. Ale ten návrh, který předložila komise, vůbec eh, jak si neslouží tomuto cíli, jde úplně mimo, nemáme tady vůbec žádné omezení, oblasti působení na malé a střední podniky. A také návrh komise vůbec um, nepředpokládá přeshraniční vytváření podniků. Mé tři hlavní kritické body jsou za prvé oddělení sídla správního a e, sídla e, stanov, dále pak e, tam není registrace správná a nechybí tam minimální kapitál, což tedy z tohoto dělá trojského koně a v trojském koni se neskrývá podpora malých podniků, které chtějí trvalo udržitelně hospodařit. V tomto koni se spíš skrývají dárky na takové podnik, pro takové podniky, které se vytvářejí zisky pomocí daňových uniků a nelegálních obchodních praktik, jak to je například Švarcice nebo právě eh, zmiňované firmy, které mají pouze jenom poštovní schránku někde, nějaké fiktivní sídlo. Já jsem hovořila s mnoha partnery a všichni jsme se takto na tom shodli. Byly to odbory, zaměstnanecké svazy, notářské komory notářů a také Evropský svaz malých a středně velkých podniků. Krátce bych tady zmínila tři body, které pro mě hrály nejvyšší, největší roli při tom odmítnutí návrhu. Jednak to bylo rozdělení sídla. Podle tohoto pravidla pro tyto společnosti platí, pro ty MSS platí základny toho státu, kde jsou MS, registrován nezávisle na tom, kde ten podnik konkrétně rozvítí svou činnost, což pro mě má jasnou jasný dopad, že prostě ty ochranné standardy v některých zemích jsou tímto způsobem naprosto podkopány, což samozřejmě ohrozuje i spolurozhodovací právo pro pracovníky. Dále to rozdělení sídla právě vytváří pobídky pro daňové uniky, pro vytváření firm, které mají pouze tu poškodní stránku a podporuje ten švart systém, tedy tu falešnou Eh, falešné OSVČ, což tedy ohrožuje také národní eh, systémy důchodového zabezpečení a samozřejmě daňové příjmy těchto států. A další kritický bod, že tam není minimální kapitál v tom eh, návrhu, ani není minimální kapitál, ani vytváření rezerv, čímž chybí finanční základ pro takovéto společnosti s ručením omezením ale tento základ by pro ty společnosti, nebo je pro takové společnosti naprosto nutný, protože se jedná například o ochranu dlužníků a také o nároky pracovníků. Třetí důvod z mého pohledu je registrace online. Eh, Ono se to prodává jako odstraňování byrokratických eh, překážek, ale je to v podstatě, jsou to otevřené dveře pro jakoukoliv formu kriminálních aktivit, pro praní peněz nebo falešné insolvence a další. Tady není možnost potom vůbec, jak si před soudem se domáhat těch dužných částek. A dále, i když národní zákony mají zůstat různé, má být ovšem označení eh, SUP, SUP stále stejné, což vytváří naprostou právní nejistotu a pro mě je to jeden z dalších důvodů, proč tento návrh odmítám. Děkuji. Děkuji zpravodaji, zpravodajce. Nyní vystoupí stínový zpravodajová. Je pan Beke za skupinu EPP. Dávám vám slovo, pane Bekre. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že v zásadě souhlasím s takovouto iniciativou. No je smysluplné, abychom uvažovali tímto směrem. Myslím si, že zakládání podniků je součást toho, co velmi pozitivně může ovlivnit náš budoucí hospodářský vývoj v Evropě, ale Zároveň si také myslí, že celá ta tématika toho vytváření, toho minimálního kapitálu, ochrany dlužníků a nároků pracovníků, toto vše vůbec není uspokojivým způsobem upraveno. Myslím si, že nemám tolik, nemám tolik levicově ideologických námitek, jako má kolegyně, která vystoupila přede mnou, ale přesto si myslím, že bychom mohli souhlasit s tímto návrhem, mohli bychom si vyčkat na, eh, počkat na názor o jury. Tento postup by byl podle mne smysluplný. Vím, že na jury se tomu věnují velmi seriózně, pokud já vím, velmi pečlivě zkoumají právní základ a e, řeší veškeré otázky, eh, například otázku minimálního kapitálu a tak dále. Takže můžeme tak to my jako výbor pro zaměstnanost rozumným způsobem výjimečně si tady počkat na názor jiného výboru a teprve potom celou věc uzavřít a vyvodiš, vyvodit náš vlastní závěr. Děkuji. Nyní pan Krasnodebsky. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi říci, že sdílím některé výhrady vyjádřené zpravodajkou. Chybí nám tam záruky, pojistky, ta otázka minimálního kapitálu a ten problém eh, toho, že ty firmy tam mohou mít pouze fiktivní sídlo, jenom ten poštovní box, s tím souhlasím, že to je problematické, ale chtěl bych vás upozornit ještě na další věc této zprávy. Velice často se v tomto výboru hovořilo o tom, že nebereme dostatečně v úvahu to, že ekonomická situace jednotlivých zemí se liší. I otázka zajištění třeba sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení se v každé zemi řeší jinak a může to tedy také vést ke zneužívání vlastně může to vést k sociálnímu dumpingu a k zneužívání těch rozdílů. Takže měli bychom vyvážit tyto věci. Na jedné straně bychom měli usilovat o lepší právní úpravu této věci, ale na druhé straně musíme také vzít v úvahu skutečnost, že tento návrh vlastně může otevřít eh, stavidla vlastně zneužívání těchto věcí. A malé střední podniky jsou přitom velice důležité pro, pro Evropu. Děkuji. Nyní skupina ALDE. Pan Antanas Goga zastupuje skupinu ALDE, prosím. Je zde? Nebo je zde někdo jiný, který by ho zastoupil za skupinu ALDE? Není tomu tak, takže se dostáváme k novému zpravodaji za skupinu GUE NGL. Je to paní Rina Ronia Káry. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za její vynikající návrh zprávy. Naprosto sdílím její obavy a její frustraci. Tento návrh komise povede k tomu, že se ulehčí daňové úniky, a že bude možné lépe obcházet práva pracovníků. Jak již uvedla paní zpravodajka, já si myslím, že je správné, abychom tento návrh vrátili. Naprosto to podporuji. Děkuji. Ano, děkuji. Zelení, je zde paní Rajnke za zelené, máte slovo, prosím. Ano, já tady nahrazuji Moniku Vanu, stínovou zpravodajku zelených, musím ji omluvit. Ale musím říct, že sdílíme mnohé z názorů, které tady již padly. My jako zelená frakce takto odmítáme návrh komise, protože i my jsme toho názoru, že v něm není obsaženo to, co komise slibovala, totiž zlatá budoucnost po, pro zakladatele podniků a malé podniky. Myslíme si, že se v návrhu skrývá mnoho nebezpečí, některá z nich byla již vyjmenována, eh, jak si ulehčuje to vytvářet ty fiktivní sídla, tak poštovní firmy ve formě poštovních schránek, může to vlastně podkopat spolurozhovorací právo pracovníků a veškeré tyto aspekty nás vedou k tomu, že jsme toho názoru, že je třeba, aby ten návrh byl masivně vylepšen. V zásadě samozřejmě jsme pro podporu malých a středně velkých podniků, to vidíme pozitivně, ale mm, Například to skutečno, že tam nemáme vůbec žádnou maximální velikost podniku, jak se o tom již hovořilo, tak z toho pro nás vyplývá, že ten návrh necílí na to podpořit pouze malé a střední podniky. A právě téma vysílání pracovníků, zde jsme v posledních letech bojovali za to, aby pracovníci eh, dostávali mzdu, na kterou mají nárok, a ne, aby nějací zločinci Šušvart systém je připravovali o jejich sociální standardy, ale tento návrh komise v sobě skrývá nebezpečí, že ty veškeré důležité kroky, které jsme si my společně jako parlament s komisí prosadili, že eh, vlastně budou opět zrušeny či podkopány a proto souhlasím se všemi, kdo již hovořili a musím říci, že my, i my tento návrh komise odmítáme. Děkuji, nyní pan Brok. Děkuji. Několik poznámek z mé strany. Jak řekl polský kolega, i já jsem proto, abychom eh, měli lepší možnosti pro malé a střední podniky, ale já nechápu ty výhody, které tady mají být z toho skryty v tom návrhu. Pro mě to není jasné a pro mě prostě převažují ty negativní aspekty eh, na evropské vnitřní tuhu by v podstatě každý podnik, nezávisle na to, jakou formu má, společnosti měly by využívat ten dodatečný efekt výhody vnitřního trhu, ale mně tady ještě nebylo to dostatečně vysvětleno, k čemu toto má vést. A nebezpečí, o kterých zde hovořilo mnoho kolegů, ty firmy ve formě poštovní sánky, dvě sídla a ty dopady například na spolurozhodovací práva pracovníků a další práva pracovníků. Pro mě je toto příliš zásadní a já nemohu pokládat za správné, něco, že někdo pomocí takovéto firmy v zahraničí by potom jaksi podkopal ty národní práva pracovníků, protože naše poselství pro je to, že pomocí evropských metod nechceme tady rušit eh, lepší práva pracovníků v Evropě. Ne, to by skutečně pro nás nebylo výhodné a proto naprosto podporuji návrh paní zpravodajky aby tu věc komisi opět vrátila a řekla jí, ať odpoví naše otázky, ať to celé přepracují, naleznou řešení a pak ať se vrátí k nám do parlamentu. Také si myslím, že bychom tu věc, ten návrh prostě měli poslat zpět. Děkuji, nyní pan Mon. Ah, nicht. Ah, jetzt den Knopf gefunden. Also, <clears throat> Hans Becker. Hans Becker má pravdu, potřebujeme zakládání podniků, to rozhodně, to si všichni přejeme, ale přeci ne za každou cenu. To je totéž, jako kdybychom řekli, že chceme mít mnoho pracovních míst. Ne, tomu tak není. Chceme mnoho pracovních míst, ale kvalitních pracovních míst. A ne nejisté pracovní podmínky. A když tady vytváříme jak se za každou cenu zakládání nových podniků, tak to jsou podniky, které organizace, které se budou sestávat z jedné ženy či jednoho muže jiného. Pokud tam nemáme minimální kapitál v té návrhu směrnice, pokud tady zjišťujeme, že je možné v internetu se jen tak zaregistrovat bez problému, bez jakéhokoliv dopadu, tak to skutečně s tématem odpovědnost nemá co dočinění a já se obávám, že, a tady má Alman bylo právo, že je možné podkopat mnoho práv pracovníků tímto způsobem. A my jsme celá léta bojovali za to, abychom měli dobrou úpravu, například pro směrnici pro vysílání pracovníků. To bylo skutečně velice námáhavé a ta námaha stála za to, protože jsme dosáhli mnohého pro pracovníky a není možné, abychom teď jiní přišli a s tímto návrhem vše podpokali. Náš systém je sociální tržní ekonomiky, ale já tam ten sociální aspekt vůbec nevidím. Tady se vytváří nové podniky jaksi na běžícím pásu a s tím nesouhlasím. Přeji si konstruktivní dialogu s kolegy z výboru Jury. To nejsou pouze suší právníci, kteří myslí pouze na paragrafy, ale je tam hodně kolegů, kteří rovněž také spolu zohledňují a akceptují sociální aspekt. Takže si myslím, že ten nápad to vrátit zpět je dobrý. Uvidíme, jak to bude nakonec vypadat. Já jsem také vedla mnoho diskusí s pracovníky a podniky, ale právě malé a střední podniky, které nesou odpovědnost za tato pracovní místa, ty nemají pouze obavy či námetky. Ty jasně říkají, že toto musí pryč ze stolu, že se to musí <clears throat> prostě vrátit. Děkuji, nyní pan Perenský. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych k tomu pouze dodat, že jsme velice zklamáni tím, že se nám předkládá eh, ze strany komise tento návrh. A proč jsem tak zklamaný? V době, kdy jsme pořádali slyšení na eh, kandidáty nové komise, tak jsem se tehdy ptal pana Dumbrovského přesně na tuhle věc a říkal jsem mu, aby důkladně zvážil všechna rizika, která to sebou nese, právě rizika pro zaměstnance, rizika, která mohou mít negativní dopad na, <clears throat> v souvislosti s těmito společnostmi. Takže v té době zřejmě opravdu se tomu nevěnoval dostatečně tehdy o tom moc nevěděl, ale řekl, že se na to podívá, že si tu záležitost prostuduje a že na to um, příslušným způsobem zareaguje. Takže já teď vlastně mohu říct si, nebo teď, teď jste žádáme, aby opravdu se s tou zprávou znovu zabývali. Myslím si, že ten prvek sociální eh, ekonomiky tam chybí. Možná je to tedy ještě závažnější problém, než že si tehdy pan komisař vlastně, že o tom tehdy nevěděl tolik, že neudělal správně ten svůj domácí úkol. Děkuji za rozpravu. Nyní požádám všechny přítomné o krátkou pauzu, než přistoupíme k hlasování. Ještě paní Tanok se hlásí. Hm. Pani Steinruck. Ano, já děkuji kolegům i kolegyním za širokou podporu a skutečně já velmi jsem v těsném kontaktu s kolegy a kolegyněmi z výboru pro právní otázky, které zkoumají sociální dimenze, dopady pro členské státy a dopady pro malé střední podniky. A je jim to jasné, že tento problém tam existuje a proto Tady máme tu perspektivu pracovníků a sociálních a doněvých systémů členských států a chci říct, že to skutečně rozhodně nesouvisí s levicovou ideologií, když tady skutečně právě svazy malých a středních velkých podniků si přejí, abychom to odmítli. Od nich znešlo to přání obzvláště. Takže tomu není tak, že ten návrh komise se omezuje pouze na malé a střední podniky, neboť i velké koncerny mohou tuto úpravu využívat, ať již legálním či nelegálním způsobem, ale i legálním způsobem. Takže pozor na to, cílová skupina nejsou pouze malé a střední podniky a nejde pouze jenom o počet nově založených podniků. To neříká vůbec nic o tom, zda byla skutečně vytvořena i pracovní místa, či s jakým cílem byla vytvořena, či s jakým cílem a byla vytvořena společnost SUP. Děkuji mnohokrát za podporu a myslím si, že se ještě setkáme jistě se stínovými zpravodaji, a s kolegyněmi a kolegy z Výboru pro právní záležitosti, ale společně takto vypracujeme jasný postoj. Ale právnímu výboru pomůže, když my za náš výbor vyšleme jasný signál. Uh, thank you, Will. Děkuji paní zpravodajce. Teď, vás, teď máme ještě uh, příležitost vyslechnout se pana Kurce, který je zde z Generálního ředitelství pro spravedlnost. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Zaznělo jste mnoho slov eh, o zklamání. A já jsem také zklamaný, že jsme eh, že vlastně jsme nepředložili návrh, který by se vám líbil. Zde i ve výboru IMKO Eh, ale myslím si, že kdybychom jste mohli tyto věci prezentovat, tak eh, bychom celou řadu věcí dokázali vysvětlit, včetně věcí, o kterých hovořila paní zpravodajka. Jsme dost překvapeni, že jste, když slyšíme některé obavy, eh, a říkáte, že tam vlast, které jsou vlastně nepředložené, například týká se to, pardon, nepodložené obavy, třeba registrace je jasné, že země, která, ve které se ta země registruje, které se zapisuje do rejstříku, tak ta ji musí zkontrolovat, takže tam nepůjde, nepůjde tam registrovat nějaké nové fiktivní firmy. Také zde máme registr online, který už je velkého množství členských států. Pak je ta otázka danění, daňového režimu, ale tím se ten návrh vlastně vůbec nezabývá, to je něco jiného. Máme zde Evropský soudní dvůr, který vydal rozsudek, že je možné toto oddělení sídel a je, používá se to v různých zemích, i třeba v zemi, eh, ze které pochází paní zpravodajka. Ta země už m, mm, také umožňuje oddělení sídel. A ta samotná otázka oddělení sídel ne, nevytváří problémy v daňové oblasti. Daňové úřady se dívají na to, kde je ta firma sídlí, kde je umístěná a kde má také, kde se vytváří zisky a kde má firma pohledávky, takže tam tento návrh nic nemění v této oblasti. No a mohl bych takto pokračovat a mohl bych další ty obavy vysvětlovat, ale já se obávám, že asi nemám dost času, takže tímto svou mm, svůj příspěvek ukončím. Děkuji. Ještě paní Steinrock. Zum tomu argumentu, že to oddělení sídla již existuje v mnoha členských státech a také ten odkaz na judikaturu ESD. Ano, ESD skutečně v zásadě potvrzuje uznání společnosti, která byla založena v jednom členském státu, v druhém členském státu, ale ve svém nejnovější rozsudku ESH tuto možnost značně omezuje, neboť nyní požaduje, aby v členském státu registrace bylo tedy zajištěno, že nedojde k daňovému podniku a e, národních e, úprav, které se týkají práv pracovníků. To je přesně ten problém, který jsem nejen já donesla v diskuzi. On se totiž velice jasně projevil, takže i Evropský soudní dvůr svůj původní rozsudek vylepšil. Takže my můžeme skutečně v naší diskuzi podložit naši kritiku velice dobře podloženými analýzami v členských státech a také hodnocením dopadů. Thank you. We will now prepare for the... Děkuji. Teď eh, máme chvilku čas připravit se na hlasování. Ah. Okay, I have to repeat the timetable. Ještě uh, zopakuji, jaké jsou lhuty pro tuto zprávu. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů ohledně tohoto tématu společnosti s ručením omezeným je 4. května v poledne. Projednání pozměňovacích návrhů bude 28. května, hlasování ve výboru EMPL 23. června, hlasování ve výboru JURY 15. září, čili letos na podzim. Teď je na čase připravit se na hlasování a to hlasování dnes bude velice, velice dlouhé. S'il vous plaît. Paní předsedkyně, dříve než začneme s hlasováním, tak bych rád krátce poznamenal, když jsem zde nový v parlamentu a možná si na to budu muset zvyknout, já za sebe nemohu akceptovat, aby hlasovací seznam jsme neměli 24 hodin předem k dispozici. Já jsem svůj dostal včera večer ve 21 hodin 22 minut 130 stránek. To není možné. To prostě nemohu akceptovat. Tady bychom si všichni měli ještě jednou zvážit, zda skutečně chceme takto pracovat, protože ty věci, o kterých nyní hlasujeme, nejsou až tak nedůležité. Mr. Mata? Pan Machta? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám stejnou eh, poznámku jako eh, kolega. My jsme navíc ještě nedostali hlasovací seznam týkající se bodu 8. Takže možná, že by nám sekretariát ho mohl nějakým způsobem dopravit. To Mr. Martin. Panu Martanovi bych chtěla říci, že e, ten seznam byl rozeslán Anastázii Nacio včera večer, takže jste to dostat měl. Ostatním bych chtěla říci k tomu, že e, to všechno přišlo tak pozdě, tak to je proto, že v politických skupinách neustále probíhaly debaty o kompromisních návrzích. Je to prostě součást politického života tady v parlamentu, kdy se termíny neustále posouvají, ale já doufám, že se nám podaří úspěšně projít eh, tím hlasováním. Máme na to hodně času, takže nemusíme s tím úplně spěchat. Pan Man ještě něco chtěl říci. Paní předsedkyně, já si myslím, že to, co říkali kolegové, bychom měli brát vážně. Vemte si například zprávu Marian Hawking k TTIP. Každý z nás dostal desítky nebo stovky různých e-mailů. Teď, když to máme rychle projít a odhlasovat. Samozřejmě jsme se snažili se stínovým zpravodaj nalézt kompromisy a nepodařilo se nám to na všech místech, ale pokud teď vůbec nejsme v situaci, abychom mohli kontrolovat, co z toho vzejde, tak ta naše práce není příliš kvalitní. Po, nemohli bychom minimálně tuto zprávu odložit na příští zasedání. Já si myslím, že žádnému prodlení tady nedojde, protože se tím zabývají i další výbory tady v parlamentu. Já bych rád se nejprve seznámil s tím, co je teď obsahem těch kompromisních návrhů. Nebylo by možné to odložit? Ten časový harmonogram nám neumožňuje to posunout, takže musíme hlasovat dnes. A je na politických skupinách, aby e, zajistili to, že jejich členové se vyznají v těch kompromisích a vidí, jak mají hlasovat. To není záležitost výboru. Ještě pořád čekáme na několik členů, ale jako poslednímu bych chtěl dát slovo panu Brokovi. Který den má INTA rozhodnout o této věci? To je jediný eh, okamžik, no ten poslední okamžik, do kterého je potřeba rozhodnout tady na našem výboru. Ví to eh, někdo z sekretariátu, kdy to má INTA na programu? Sedmého května? Nemáme nějakou schůzi tohoto výboru před 7. květnem? Já s tím nejsem úplně jistá, ale Myslím, že to musíme eh, odhlasovat do 15. Eh, dubna. To je ten okamžik, kdy to musíme předat, to naše stanovisko výboru INTA. A to opravdu není v našich rukách, protože my nejsme ten hlavní výbor. Paní Steinrück? Kdy mají lhůtu členové výboru INTA? Je to 15. dubna pro pozměňovací návrhy? Nevím, jestli jsem pochopil vaši otázku, ale ta jejich schůze, kde se bude hlasovat, je 6. a 7. května. A kde máme příští schůzi my? Proč bychom tam nemohli hlasovat 16. Nemůžeme změnit tu lhutu, kterou nám uh, dal výbor INTA protože když začneme měnit ty lhuty, tak e, z toho bude chaos. Kdyby to šlo o den později, paní Steinruck. Dnešní eh, termín a ta lhuta pro stanoviska byla stanovena na zasedání koordinátorů a jenom proto, že v jedné politické skupině jsou interní problémy s komunikací, tak si nemyslím, že bychom to měli odkládat. Naše politická skupina měla čas prodiskutovat ještě ty konečné úpravy. Řada z vás ví, že kolikrát je nezbytné až do poslední minuty eh, projednávat eh, různé návrhy s tím, že se ještě vyjednávají poslední detaily, aby bylo možné dosáhnout co největší shody. A to potom eh, jde na hlasování. Hlasování tedy začneme. Je to návrh zprávy Marian Haken. Poznací návrh 107 byl stažen. Nejprve pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Musíme to ověřit. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Má někdo problém s hlasovací kartou? Je to velmi těsný výsledek. Tak to uděláme ještě jednou. tell me to open it again? It was 26.25. Yeah. We'll start from scratch. Uh, uh, amendment. Začneme úplně od začátku, pozměňovací návrh číslo 6. Můžete hlasovat. Je to, jsou tady dva členové z EPP při, navíc a dva navíc SAD. Zamítnuto o jeden hlas. Poznáte náš číslo 7. To je pro. Proti drželi se? Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Jeden navíc za EPP. Zamítnuto. Osm, Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 9, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A, Jsme pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. Pozměňovací návrh číslo 24 nejprve. Kdo pro? Proti? Musíme to ověřit. Můžete hlasovat. Končím hlasování. EPP má jeden hlas navíc. Zamítnuto. Číslo 25 jde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme. Můžete hlasovat. Můžete hlasovat o pozměňovací návrh číslo 25. Končím hlasování. Přijato. Kompromis B. Nepro. Proti. Drželi se. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ověříme. 28. Můžete hlasovat. EPP má pořád jeden hlas navíc. Přijato. 29 odpadá, takže kompromis C. pro? Proti. Drželi se. Přijato. Ověříme kompromis C. Výsledek je velmi... Eh, hlasování je... Eh, končí, je to přijato. A nyní... 43, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 44, kde pro? Proti? Drželi se? To musíme to ověřit. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 45. Kdo je pro? proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? drželi se přijato. 54. Kdo je pro? Proti? drželi se přijato. 55. Kdo pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis E. Chce někdo ověřit 55? -ku? Tak dobře. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis E. Pro, proti zdrželi se přijato. Šedesát osm. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to. Takže 68. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Pepe má jeden hlas navíc. Ale to je jedno. Bylo to přijato. 69 odpadá. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmdesát devět, kdo je pro? Proti? Drželi se? Musíme to ověřit. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 81. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme 81. Končím hlasování. Zamítnuto. 82. Napro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Tak to ověříme. Číslo 80. EPP má zase ohlas navíc. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 96, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ověříme 96. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 97. Ne, to odpadá. Takže 98, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 99, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme 99. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnutom. 107 bylo, eh, to bylo staženo, když jsem říkal, eh, jsem říkal na úvod. A teď kompromis I. Kdo je pro? Proti? Eh, přijato. Chcete ověřit kompromis I? Tak hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato. dva, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 123, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 124 a 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. 124 a 125 můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto čtyřicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 141, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 142, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 143, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. čtyři, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti? Drželi se e, přijato. 147, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Ověříme. 147, můžete hlasovat. Končím hlasování. to jeden hlas. 148, kdo je pro, proti, drželi se, e, zamítnuto. To 50, kde pro, proti, drželi se. Ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 151. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 156. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 152. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 153, je pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. 154, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 157, kdo pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 155, kde pro, proti, zdrželi se, to odpadá. 155 odpadá, takže 158, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 1, kde pro, proti, Drželi se? Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pan Brok. Já bych eh, chtěl položit jednu otázku. Asi se něco zapomnělo. U kompromisu F se hovoří o přijetí potřebných kroků, aby členské státy přijeli legislativu. Nemělo by tam být doplněno, aby legislativu přijali členské státy a Evropská unie. To, že tady vylučujeme legislativní aktivitu Evropské unie. To tady není zohledněno. Není to chyba, že se sami z toho vylučujeme? I think to take immediate steps to guarantee přijmout okamžité kroky pro to, aby členské státy a Evropská unie přijali legislativu Já dám slovo paní Háken, která je zpravodajkou. Děkuji. Na tomto místě citujeme článek 14 smluv o tom, že členské státy mají právo přijímat legislativu oblasti veřejných služeb. Tím, aspoň podle mě, nikoho nevylučujeme. Pouze citujeme část článku 14 smlouvy. Toto všechno může jednou být součástí evropské legislativy, například eh, odpadové hospodářství. To je částečně také legislativa EU, ale je to na vás, já proti tomu nic nemám. Já mám pocit, paní předsedkyně, že to vypadá jako ústní pozměňovací návrh po té, co hlasování skončilo. A vzhledem k tomu, že toto je zpráva INTA, tak eh, to určitě může ještě vyřešit výbor INTA, takže navrhuji, abychom přistoupili k závěrečnému hlasování. Děkuji, takže teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska v podměněné podobě. Můžete hlasovat. EPP má hlas navíc. a stanovisko bylo přijato. 30 hlasů pro. Eh, Mr. Brock. Mr. Brock. Sondern die Europäische Union in die Gesetze der Amerikaner schreiben doch unvorstellbar, welche Unsinn Sie hier anrichten. Ah. I have a question to Mr. Brock. Hm? Mr. Brock. Já mám otázku na pana Broka. Pane Broku, chcete, aby tato vaše poznámka byla zanesena do zápisu? Bohužel mimo mikrofon. My jsme to tedy neslyšeli. Dobře, takže teď budeme eh, elektronicky hlasovat The next one o dalším bodu. Seafarers. Další bod, o kterém budeme hlasovat, je návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících. Yeah, I forgot to put that in the end. The yeah. votes are local votes. Oh, yeah. Are you ready for the draft? Připravte se prosím na hlasování o této zprávě. Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o námořnicích, kterou se mění směrnice. Eh, začneme. Pozměňovací návrh 39 byl stažen, takže ten ne, takže rovnou kompromis je jako Jaroslav. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 10 a 42, to jsou dva totožné návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. <coughs> Pozměňovací návrh 11 a 43 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 12 a 44 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13 a 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14 a 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis K jako Katka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16 a 50 dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Článek 8, pozměňovací návrh 17 a 51, kdo je pro? A ještě pech 18, všechny tyto tři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. Kompromis A jako Alena, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pech 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis B jako Barbora, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pech 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis C jako Cecílie, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pech 7, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme recital 5, pod odůvodnění 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznámka z pléna. Hlasování již bylo ukončeno a máme zde výsledek. Mm, Někdo se nestihl odhlasovat. Takže to nefungovalo. Dobře, takže budeme hlasovat ještě jednou. Takže pech 7 ještě jednou hlasujeme. Zahajuji hlasování ještě jednou, pech 7. S, za SAD je o jednoho navíc. Končím hlasování. Takže to nebylo asi tím hlasovacím zařízením. Takže je to zamítnuto. Pech 8. Takže máte novou příležitost. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis D jako Dana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pech 9 odpadá, takže 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis E jako Eva. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis S jako František, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní pozměňovací návrh 31. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kom 32. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 8. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, ta osmička byla společně s 34, pokud nikdo nemá žádné námitky. Nyní pech 12. Ne, ne, ne, o tom se nehlasuje, takže kompromis G jako Gabriela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I jako Ivana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přejdeme přímo k závěrečnému hlasování, protože o, těch, o tom recitalu 2 se nebude hlasovat a pozměňovací návrh 18 byl stažen. Hlasujeme tedy o návrhu zprávy v pozměněném znění. Budeme hlasovat jmenovitě. Hlasování je otevřeno. Hlasovali všichni. Hlasování je skončeno. 47 pro, 5 proti. Nyní budeme hlasovat o rozhodnutí k vyjednávacímu mandátu. Ne, nejprve tedy budeme hlasovat k návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Budeme hlasovat jmenovitě, takže e, zahajuji hlasování, návrh legislativního usnesení. Končím hlasování. Přijato. Teď hlasujeme o rozhodnutí e, zahájit jednání s radou podle článku 73. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. takže 28 členů, které jste potřebovali, máte z těch 51, takže gratuluji zpravodajce paní Elizabeth Morán Šantí. Paní předsedkyně, já bych ráda pouze vyslovila svůj dík všem zpravodajům z různých frakcí, neboť jejich zásluha je skutečně všech, všech politických skupin společně. We'll now vote on the draft opinion on... Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska, který se týká Evropského fondu pro strategické investice, kterým se pozměňují příslušná nařízení 2 238 a 284, tyto dva návrhy byly ještě dnes ráno staženy. Začneme eh, pozměňovacím návrhem 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Myslím si, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis jo jako Jan. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dvěstě patnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stržel. Zamítnuto. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stržel? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stržel? Přijato. 218 odpadá. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Ověřujeme 220. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis K jako Karel. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis L, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 230, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. <clears throat> Kompromis 231, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis M jako Michaela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijatou. Dvěstě čtyřicet pět. Dvěstě třicet osm bylo vtaženo, to jsem říkala na začátku, říká paní předsedkyně. Takže 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 248, kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 255. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím ho. Ne, ještě jeden. E, za skupinu EPP hlasovalo o jednoho navíc. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis MA. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Kompromis N jako Norbert. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Dvěstě šedesát devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 270. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 271. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 272. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis O jako OTA. Kdo je pro? Kdo je proti? To se strašil Přijato. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 282. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 284 byl stažen, takže nyní kompromis P jako Pavel. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 290 odpadá. 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Ověřujeme číslo 292. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis Q, jako kvido. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 299, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, přijato. 300. Chcete to ověřit? Ověřujeme číslo 299. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 302. Kdo je pro? Takže 302 a 306 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, zamítnuto. 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 304. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 305.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 Kdo je pro? Ne, ten vlastně odpadá, omlouvá se paní předsedkyně. 310 odpadá. 312. Kdo je pro? 312. Kdo je proti? Kdo se strašil zamítnuto? Hlasuje se o 313. 313. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítnuto. 315. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítnuto. 314. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 318. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 320. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Ověřujeme 320. Končím hlasování. Přijato. Kompromis R jako Robert. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 325. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Ověřujeme 326. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Končím hlasování. Přijato. Třista dvacet osm. dvacet osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis SA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Mm, ověříme to. Raději to ověříme. Některé ruce nebyly jasně vidět. Končím hlasování. Tak 46 eh, pro 0 proti. Ale někteří z vás se moc nehlásili. Takže kompromis S jako Sabina, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato. tři, tři, čtyři. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 336, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 338, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 341. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Zamítnuto. 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme 342. Končím hlasování. Zamítnuto. 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strčil? Zamítnuto. 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Ověříme to. Ověřujeme číslo 344. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 346. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 349. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme pozměňovací návrh 351. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasujeme o čísle 351, ověřujeme 351. Končím hlasování. Ano, je to přijato. 352. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 353. <clears throat> Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 354. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se střešel, Zamítnuto. 354. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Velkou většinou. 355. Odpadá. 356. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 357. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme 358. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo přišel? Zamítnuto. 360. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 362. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete ověřit? Ověřujeme 362. Končím hlasování. Zamítnuto. 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 365. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 367. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se to. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Kompromis A jako Alena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit pozměňovací návrh 29. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kompromis B jako Barbora. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2 na straně 19. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 60. Hlasování je zahájeno, hlasování je skončeno. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ten další odpadá, takže kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Samozřejmě. Prosím, zvedejte dobře ruce, i když nás ještě čeká hodně hlasování. Kompromis. E jako Eva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměňovací návrh 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto dvanáct. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se střešel, zamítnuto. 113, kdo je pro, kdo je proti, kdo se střešel? přijato. Ověřujeme návrh 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme to. Ověřujeme 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nebo to někomu nefungovalo? Hlasovací zařízení.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis G jako Gabriela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Strana 29. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme 135. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. <coughs> Přijato. Pozměňovací návrh 7. Ne, ten od, ten padá. Takže teď až, až takže 137, 137. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Sto třicet sedm. Končím hlasování. Přijato. 138. 138, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 139. Mm-hmm. Končím hlasování. Zamítnuto. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9. Chcete... Ne, ještě ověřujeme 140. Zahajuji hlasování 140. Končím hlasování. Přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme 151. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto padesát dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sto padesát tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 158. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto padesát sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme 161. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměl se návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Ne, ten odpadá, říká paní předsedkyně. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Hmm. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijal to. Ověřujeme 168. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme 173. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak je to opravdu přijato. Sto sedmdesát dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme 172. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 174. Kdo je pro? Ne, to odpadá. Mluvá se paní předsedkyně. Kompromis I jako Igor. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se s... třeba to? Zdržel. 182 na straně 34. Pozměňovací návrh 182. tedy v anglickém znění je to strana 34. Pozměňovací návrh 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sto osmdesát tři, sto osmdesát čtyři, sto osmdesát pět. Všechny tyto tři dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zase zdržel, zamítl to. 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 190, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ne, zamítnuto, omlouvá se paní předsedkyně. 187, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To osmdesát Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? pro se šel Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 194. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 195. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 198. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 196. Ten odpadá. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 199 odpadá, takže 200. 200, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. No a teď budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska. Budeme hlasovat samozřejmě elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato, 35 hlasovalo pro, 6 hlasovalo proti. Někdo nemohl hlasovat, takže budeme ještě jednou, zopakujeme to hlasování. Dobře, takže hlasujeme ještě jednou elektronicky. Takže hlasovali už všichni ještě jednou. Končíme hlasování. 37 pro, 6 proti. Já bych chtěla opravdu srdečně poděkovat všem politickým frakcím, které se podílely na tom, aby se tento návrh prosadil. Bylo to ve zrychleném řízení, eh, měli jsme mnoho dotazů, chtěli jsme od vás zpětnou vazbu, takže vám všem děkuji a děkuji také stínovým zpravodajům i poradcům. Děkuji. We'll go to the draft opinion. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Přeskum rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, kontrolní hodnocení a výzvy. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dvacet tři, kdo je pro, Kompromis D. Nejprve, kdo je pro? proti, Drželi se, přijato. Číslo 23. Dvacet šest. here we have yeah. to vote the remaining part. Okay. So this is folded. Okay. Okay. Now we're clear on how to vote. So we have to vote. Teď už to je jasné. Nejprve číslo 24. Je to ta zbývající část. Jste připraveni hlasovat o 24. Kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme, můžete hlasovat. Končím hlasování. SAD má jeden hlas navíc. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijatom. 27. Kompromis eh, C, kde je pro, proti, Drželi se přijatom? 41, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis R, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 46. Kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Číslo 60, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 61, kde pro? Proti. Zdrželi se. To musíme ověřit. Můžete hlasovat. Vote. And now the vote on amendment 61. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 63. Lepro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis G. Lepro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis H. Lepro proti, drželi se přijato. 76, kdo pro, proti, drželi se zamítnuto. 77, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 78 bude pro, proti, drželi se zamítnuto. 79 kde pro, proti, drželi se přijato. Ověříme 79. Můžete hlasovat. And now the vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis je. kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis I. kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis K. kde pro? Proti. Drželi se. Přijato 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 90, eh, pardon, 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis M. Je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Bylo to přijato. Omlouvá se paní předsedkyně. 96. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis L. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. To 8, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 108. Chcete ověřit 108? Tak prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 119, kde pro? Proti. Držel se. Zamítnuto. 120, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 121, 122, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato.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 Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 139, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 139. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Bylo to přijato. 140. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Ověříme. 140. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis S, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování o návrhu stanoviska, jak bylo pozměněno. Máme to eh, hlasovat jmenovitě. Všichni jste hlasovali, konec hlasování a výsledek je ve francouzštině eh, bylo, eh, byl špatný překlad. A eh, ve francouzštině bylo řečeno, že se mají zvedat ruce, což některé z nás matlo, takže prosím ještě jednou opakovat elektronické hlasování. Dobře. Takže teď budeme hlasovat ještě jednou elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato vysokou většinou. Yes. Yeah. Yes, are you ready for the vote on uh, pers... Sorry. Are you all ready for the vote? Můžeme tedy hlasovat. Následuje Eh, zpráva o osobních ochranných prostředcích. Nejprve návrh 176. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88 odpadá. Neodpadá. Takže 178, kdo je pro, kdo je proti, drželi se. Zamítnuto. Můžeme to ověřit. Hlasujte, prosím. Končíme. Eh, pardon, eh, otevírám hlasování, teď ho končím. Přijato. 189. Ne pro. Proti. Držela se. Přijato. 180. Ne pro. Proti drželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, přijato. 181, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 181, ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 182. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme ověřit. 182. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 183, kde pro? Proti. Drželi se. Tak málo z vás zvedá ruku, že to nejde počítat. Kdo je pro 183, zvedněte ruku. Proti, zdrželi se, přijato. 184, kdo pro? Takže společnost 85. Kdo pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Ověříme. 16. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti, eh, zdrželi se, přijato. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 19, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 123 společně, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 190 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis Q. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Omlouvá se paní předsedkyně, přijato. To 9, 2, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. Kompromis R, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. Kompromis S, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis T, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 28, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 29 a 100, 99 za pro, proti, drželi se. Musíme to ověřit, můžete hlasovat. Je to číslo 29 a 199. Končím hlasování. Zamítnuto. 30, kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. 31, kdo pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Chcete ověřit? 32. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis dvojité V, ne pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis X, je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 38 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ověříme. 39, můžete hlasovat, končím hlasování. Přijato. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Dvěstě jedenáct, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44 bylo staženo. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 216. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis A, B, nepro, proti, zdrželi se přijato. 47 a 219 nepro a 20, 220 všechny tři dohromady je pro? Proti? Že se zamítnuto. 220, kdo je pro? Proti? takže se zamítnuto. Kompromis AC, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis AD, kdo je pro? Proti? Zdrželi se to Kompromis AE, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 225, kdo je pro, proti, je to totožné 226, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Kompromis AF. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Přijato. 54 28, 228. Přijato. 55. Kdo je pro? Eh, přijato. 229. Přijato. 230, ne pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Ověříme. 230. Končím hlasování. A bylo to přijato. 66, 232 a 231 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Uh, amendment. 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme 57. Končím hlasování. Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis AG. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis AH. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? kde se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 238 je stažena. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis AI. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnu to. 66. Kdo je? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 241 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Chcete to ověřit? Ověřujeme 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ten další odpadá. 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83 ověřujeme. Zahajuji hlasování o jako 83. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? tam. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Myslím si, že to musíme ověřit. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zabítnuto. to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 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 90. 3 odpadá, takže 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? to. 96. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to musíme ověřit.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 proti, zdrželi se, přijato. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 116, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 117, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se strčilo zamítnuto. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se strčilo zamítnuto. 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ne, omlouvám se, paní předsedkyně. Raději to ověříme. Ověřujeme 120. Kdo je pro? 120. Pozměňovací návrh 120 ještě ověříme. Končím hlasování. 39 pro, tak dále, takže schváleno, přijato. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 122 a 123 jsou staženy, takže 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Oh, pardon, to. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Hmm, poprosím vás, abychom to ověřili. Ověřujeme 128. Zahajuji hlasování, končím hlasování to opravdu o jeden hlas. To byla 128, takže teď 249. Dvěstě čtyřicet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130. 130, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro?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 Končím hlasování. Přijato. Kompromis A jako Alena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme, ověřujeme 141. jedničku, Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 142. Ten odpadá. Takže číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Ne, ten odpadá. Takže 145. Nebo ne? Nebo neodpadá? Takže 144. Hlasujeme o čísle 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B jako Barbora. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, bylo to dost nejasné. 149. Ověřujeme 149. Zahuji hlasování, končím hlasování. Tak až O jeden hlas schváleno. 150. Kdo je pro? Ne, nebo odpadá? Ozývá se z pléna. Ano. Kompromis C jako Cecílie. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou prosím, kdo je pro kompromis C, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis D jako Daniela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis E jako Eva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F jako František. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 162. Ten je s ústním pozměňovacím návrhem. Je tam eh, slov, výraz 7, je nahrazen výrazem 5. Jak je to v textu komise, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis G jako Gabriela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis I jako Igor. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis J jako Jan. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Končím hlasování. 49 pro. Máme ještě nějaké další hlasování? Ptá se paní předsedkyně. Ne, naštěstí ne, odpovídá někdo ze sekretariátu. Takže máme štěstí, že si můžeme dopřát pauzu na oběd. Děkuji vám všem a uvidíme se odpoledne a doufám, že se vás také e, celá řada zúčastní odpolední části, protože nás čeká takový miniseminář o chudobě dětí, což je velice důležité téma. Takže si myslím, že všichni, kdo se zúčastní diskuse, tak e, je to pro ně, že to pro ně určitě bude obohacující. Takže se uvidíme za několik hodin. A děkuji vám za tento hlasovací maraton. Ještě někdo se hlásí, paní Morán Chantier? Madame la présidente, parce que... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom chtěla říci, že to bylo obtížné. Bylo to tříhodinové hlasování, vy jste to odvedla, vy jste odvedla vynikající práci a my vám za to mnohokrát děkujeme.